smyslu, že nevidí žádnou nezbytnost, aby se tato záležitost projednávala na plenárním zasedání dnes. To je to, co vám musím sdělit. Pane Lamberts, prosím. Děkuji. Děkuji za vaše vysvětlení, pane předsedo. Eh, viditelně celá řada lidí nechce diskutovat o situaci v Dánsku. A myslím, že to je otázka důvěryhodnosti Evropské unie. A pro tuto instanci je třeba jednat se státy, spravedlivě. A včera jsme věnovali hodně času a celé oprávněně e, situaci v Polsku. V minulosti jsme mnoho času věnovali a celé oprávněně situaci v Maďarsku. Máme určitý vývoj v Dánsku, který vyžaduje, abychom o tom jednali. Máme co dočnění ve výboru pro veřejné svobody. Možnost o tom jednat předtím, než nastane případná diskuse na plénu. A vidím, že představitelé tohoto výboru hrají o čas a chtějí to odložit. A to opatření bude schváleno v dánském parlamentu mezi tím. Takže zdůraznuji tuto žádost a žádám vás jako předsedu. Vy říkáte, že jste to konzultoval s příslušnými představiteli politických frakcí, ale chci, abyste hlas, nechal hlasovat o tom návrhu, protože já dobře vím, že v jednotlivých frakcích všichni nesouhlasí s tímto odkladem na později. A nejlepší způsob, jak to zjistit, je nechat hlasovat teď o zařazení na pořad jednání situace v Dánsku pro toto plénum a mm, bude se hlasovat po jménech a uvidíme, jak se každý rozhodne. Když prohráme, tak prohráme a když neprohráme, tak to bude na pořadu jednání. Děkuji vám. Paní Zimmer, prosím. Pane předsedo, já podporuji prozbu pana Lamberce vysloveně a musím se vyjádřit k tomu, že jsem velice iritována a velice se divím konference předsedů žádost zelených, eh, která byla projednávána na konferenci předsedů, aby již tento týden se plenární zasedání zaobíralo tímto tématem na eh, základě intervencí některých předsedů politických skupin za podmínky, že výbor Libe zasedne minulé pondělí ale vždycky bylo jasné, že platí ta žádost, aby v tomto období, eh, v tomto týdnu plenárního zasedání se o tom hovořilo, pakliže nedojde k zasedání výboru Libe a jeho koordinátoru. Z tohoto důvodu se domnívám, že bychom tady teď měli hlasovat a měli bychom konstatovat, jak tady vypadají poměry a musím tedy říci, že politické jádro odpírání výboru Libe sejít se tento týden, aby umožnil diskusi tento týden, spočívá zcela zjevně v tom, že eh, z tohoto parlamentu by neměl být vyslán žádný signál pro rozhodování rozhodování v dánském parlamentu, abychom poslali mi jasný signál. A to je ten rozhodující bod. Děkuji vám. Paní Intelt. Um, um, Děkuji, pane předsedo Moje frakce eh, považuje za velmi důležité eh, toto projednat, na rozdíl od toho, co říká pan eh, Lambert. A ovšem musíme vnímat, že nizozemská vláda byla ochotná tedy přijít a diskutovat tady s námi. A toto téma ovšem si také musí probrat dříve, než se o tom bude hlasovat v dánském parlamentu, ale domnívám se, že tady je příležitost v pondělí, kdy bude další schůze výboru Liby, takže pane předsedo, kontaktujte prosím předsedu a koordinátory Libe a požádejte je, jestli by nesouhlasili s tím, že by se to zařadilo na program na pondělí. Děkuji, pan Weber. Pane předsedo, já už jsem v pondělí na zahájení programu eh, vyslovil postoj Evropské lidové strany. Teď máme novou věcnou eh, situaci, že kolegové z výboru Libe, koordinátoři, tedy ti, kteří zastupují frakce jako experti pro občanské svobody, se poradili a dospěli k výsledku, že tady neexistuje žádná naléhavost pro projednávání tohoto tématu a myslím si, že i zelení by měli prostě respektovat, že odborníci u nás v parlamentu nevidí žádnou naléhavost. Eh, této záležitosti. Máme řádné zasedání eh, bude se konat zasedání výboru Libe. Dánská vláda prohlásila, že velice ráda přijede a bude s námi diskutovat a proto bychom prostě kolegy měli nechat, aby dělali svou práci. Dnes bych rád vyjádřil, že e, v této záležitosti legislativy se v Dánsku jedná o to, aby uchazeči o azyl byli postaveni na roveň dánských občanů, protože zatím nemají nárok na sociální pomoc. Nejde o nic více, o nic méně, pane předsedo. Pakliže do budoucna, milí zelení, milí pane Lamberts, při každém legislativním záměru v jednotlivých se pokouš, budeme pokoušet poučovat jednotlivé vlády, co znamená zelená ideologie, tak budeme škodit evropskému projektu. Moje frakce respektuje to, oč se jedná v dánském parlamentu. Takže, dámy a pánové, eh, teď se tady ještě přihlásil pan Vistýzn a pan Guerrero Salom a poté musíme dospět závěrečnému rozhodnutí. Pan Vistýzn, prosím. Det vil være en helt urimelig eh, magtdemonstration fra Europaparlamentet, hvis man eh, begynder... Ta nerozumná demonstrace moci v Evropském parlamentu by eh, byla, kdybychom začali zasahovat do práce dánského parlamentu. Eh, situace je taková, jaký potvrdili voliči a pokud budeme vyšetřovat eh, kdo se nevěřuje demokracii a spravedlnosti, potom bychom se mohli Um, podívat i eh, do jiných řád. Zatím toto dánská, dánský parlament nepřijal, ale víme z prvního čtení, že je eh, uvedený návrh obecně akceptován eh, napříč politickým spektrem a rovněž představitele EKR v Dánsku i představitele EPP v Dánsku tento návrh podporují. Děkuji, pan Gerero. Děkuji vám, pane předsedo. Moje skupina přednostňuje eh, zachovat rozhodnutí konference předsedů a podpořit eh, většinu koordinátorů v Lubě, kteří rozhodli zaobírat se touto záležitostí eh, později na plenu, ale ne nezbytně sdílím některé argumenty, které tady zazněly. Já se domnívám, že situace v Dánsku si zaslouží zcela jasně hlubokou diskuzi v tomto parlamentu právě proto, že by to měla být eh, opravdu mm, eh, obsažná rozprava, měla by ta být diskuse, eh, která bude odborně vyřešena nejprve na výboru Libe a poté zde na zasedání v parlamentu. Děkuji vám, pane Gerero. Dámy a pánové, domnívám se, že jednoznačný obraz situace zde v parlamentu eh, je naprosto eh, bezpochybný, a takže pane Lamberci, dobře, můžeme zítra hlasovat o to, Pan, pan eh, Lamberc navrhl, aby se hlasovalo zítra, zda se to má projednávat na plenáce nebo ne. Paní Intveld navrhuje, aby příští pondělí se výbor Libe ještě jednou zaobíral touto záležitostí. To jsou tedy dva různé návrhy. Já se domnívám, že tady je jasná většina pro návrh paní Intveld. To bylo vidět. Vím, pane Lambert, že vy budete proti, to je mi naprosto jasné. Ale úlohou předsedy je hledět na to, jak vypadá většina v parlamentu. Než přejdu k hlasování o tom, nechám nejprve hlasovat o návrhu paní Intveld, ale nejprve se k jednacímu řádu přihlásil pan Kolniš, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se opírám o články 152 a three jednacího řádu. Každopádně, pane předsedo, žádné hlasování na toto téma by nebylo možné. Skutečně článek 152 našeho jednacího řádu je jasný. Pořad jednání musí být schválen na začátku jednání a je tu možnost změny v rámci článku 154, tedy na základě naléhavé situace, ale tento návrh musí být vyhlášen předsedou, musí být přeložen do všech eh, úředních jazyků a nemůže být projednán dříve než na jednání po ohlášení předsedou. Každopádně ten postup, který byl zatím nebo mohl být zatím navržen, je v rozporu s jednacím řádem naší instituce. Děkuji vám. Pane Golniše, čtete jednací řád, sice vždycky velice jednací řád, ale nerozumíte mu. Situace je naprosto jednoznačná. Předseda může navrhnout, aby program eh, jednání byl změněn. A toto právo je vyhrazeno předsedovi, takže spontánní změny programu mohu navrhnout. A to je důvod, proč jsem včera oslovil frakce a požádal jsem mi o zpětnou vazbu, jak k tomuto bodu vypadá názor jejich politické skupiny a tato konzultace vydala jednoznačnou většinu, kterou jste právě viděli na základě dnešní diskuse. Čili nikoli spontánně změnit program našeho zasedání a to je důvod, proč jsem to doposud nenavrhl. Jinou otázkou je, zda nějaký člen parlamentu eh, podá žádost a doporučí plénu, aby se touto záležitostí zaobíral výbor. To je žádost paní kolegyně Intfeld a eh, s tím eh, to mohu připustit připustit bez problému, ale i ten další. I tu další žádost mohu připustit. To znamená, nyní bych rád, abychom hlasovali o návrhu kolegyně. Pan Pane předsedo, vzhledem k tomu, že to byl návrh konference předsedů, tak bych si přál, abychom dali hlasovat, nebo abyste vy dal hlasovat o tom, zda běží rozprava zde v, na plenárce, tak je to chronologicky správně. A pokud návrh bude zamítnutý, potom byste dal hlasovat o návrhu paní Infeld na příští pondělí. Pane Lamberci, já chápu váš postoj, ale mám jiný názor pakliže plénum dostane žádost, aby než plénum samotné, aby nejprve diskutovalo plénum nějakou záležitost, aniž se tím zaobíral předtím výbor, musím o tom nechat hlasovat. A pakliže to nenajde většinu, pakliže většina bude mít názor, že bychom teď měli hlasovat o skutečnosti, abychom diskutovali přesně tady. Bez jednání výboru nechám to hlasovat, ale návrh paní Sofie Infeld jde dále. A proto žádost zní, eh, výbor Libe je vyžádan, aby příští týden v pondělí se znovu eh, zaobíral touto záležitostí. Kdo je pro tento návrh? Prosím, zdvihněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobře, elektronický přeskum, prosím. Pro žádost návrh paní Infeld. Pro návrh paní Infeld musí hlasovat ano, proti ne, zbytek se zdrží. Jedná se o výbor Libe. Hlasování je zahájeno a uzavřeno teď tedy, pardon. Že tento návrh byl přijat. Dobře. Děkuji mnohokrát. A teď se dostáváme k bodu prohlášení Rady a komise eh, k činnosti nizozemského předsednictví a k tomu dostává nejprve eh, slovo předseda Rady a premiér nizozemský pan Rute. Máte slovo.